naší dnešní schůze nebudou vzneseny žádné námitky, tak budu pokládat zápisy za schválené. Možná bych měla ještě podotknout, že naše schůze je vysílána na internetu, že tedy vše, co zde nyní řekneme, i ten způsob, jak budeme hlasovat, vše je veřejné. Může to moci sledovat veřejnost na celém světě a my jsme na to velice hrdí. Dnes nebudeme dělat nic jiného, než že budeme hlasovat o naší zprávě a o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Pokud bychom s těmi dvěma hodinami, které máme k dispozici, vystačili, tak zítra již schůzi mít nebudeme, tu zítřejší schůzi zrušíme. Já doufám a vycházím z toho, že s ním všichni takto souhlasí. A ještě bych ráda předeslala jednu věc. A totiž, že došlo k různým iritacím a různým narušením naší práce a to vzniklo z toho, že schůze zasedají paralelně a mají také často paralelně hlasování, ale chci říct, že veškeré výbory, které hlasují paralelně s naším výborem, měly mnohem větší možnosti přizpůsobit svůj harmonogram než my. My jsme dostali pouze určité časové sloty a rozhodlo se to již v září minulého roku, totiž o tom, že 25. a 26. 5. 2011 budeme hlasovat. To věděl každý, že toto hlasování bude činat 15 hodin, i toto věděl každý výbor. Pokud jsou některé výbory toho mínění, že chtějí tedy i přesto ve stejné době rovněž hlasovat, tak to není naší vinou a je to jejich problém a musí se ho vyřešit sami. Dopis, který předsedkyně výboru pro regionální rozvoj Danuta Hübnerová, který mi napsala, ve kterém prosí o tom, abychom se nezabývali příliš detailně regionální politikou a rovněž mě prosí, abych já se postarala o to, aby pozměňovací návrhy a kompromisní návrh k intermediálnímu regionu, že tento názor není přípustný. Abych já se postarala o to, aby nebyl přípustný. Vy jste vy všichni ten dopis viděli, já jsem Danutě odpověděla a řekla jsem jí, že náš mandát zcela jasně říká, že my dokonce bychom mohli schvalovat legislativu, tedy, že bychom mohli oprostit výbor regi od jeho legislativní zátěže, od této kompetence. Ano, my nemáme pouze politické priority, ale máme z toho také legislativní a rozpočtové důsledky, tedy jsme oprávněni je formulovat. A chci jenom vysvětlit tu cestu, jakou bychom měli postupovat. Jde tedy o to, aby jsme si to opravdu jednou pravdy ujasnili. Poté, co jsem tedy nyní vám sdělila několik věcí, tak bych chtěla říci, že ještě před hlasováním má naposledy slovo náš zpravodaj. Prosím, Salvadore. Muchas gracias, No tengo ningún tipo de, intervención técnica que hacer. Děkuji. Já nechci říct nic <clears throat> technického pouze to, že před sebou máme 114 kompromisních pozměňovacích návrhů, několik ústních pozměňovacích návrhů a několik alternativ, které představují plod takřka roční práce mnoha zasedání tohoto výboru. Je to výsledek původních tisíce návrhů, takže já chci první řadě poděkovat Monice Strasser a celému sekretariátu, všem jejím spolupracovníkům. Chci poděkovat eh, také všem svým eh, asistentům, zaměstnancům, všichni, kdo přispěli k dojednání tohoto balíčku. A myslím, že by se nám mělo podařit projít tímto hlasováním do dvou hodin. Děkuji, Salvadore, ale to je samozřejmé, ty jsi někdo, kdo má mnoho zkušeností a víš, že zpravodaj nikdy nemá lehký život, nezávisle na tom, kterou zprávu vypracovává. Já bych nyní ještě ráda oznámila několik technických věcí, ale nejdříve se o slovo přihlásila ne Jens. Děkuji. Tohle by mohla být technická záležitost. V mé skupině byli někteří překvapeni tím, že bychom tu měli také stanoviska jednotlivých výborů na hlasovacím seznamu. Některé výbory eh, vyjádřily své stanovisko, některé nikoliv. A eh, já si myslím, nebo naš, naše původní obava byla, že když tato stanoviska začleníme do hlasovacího seznamu, tak můžeme rozředit nebo rozmazat celou tu zprávu. A nakonec to bude něco, co v úhrnu nebude příliš konzistentní. Já bych trvala na tom, co jsme říkali od začátku, že to není v souladu e, s tímto postupem, to, toto podávání různých stanovisek, různých výborů, ale že by lidé samostatně předkládali návrhy, které odráží eh, názory a stanoviska výboru. Já, um, das... Ano, to je zcela jasná věc. Již zcela na počátku jsme řekli, že zohledníme vše, co nám sdělí výbory, nezávisle na tom, za to sdělí písemně, formou dopisu, či zda to sdělí jakožto formální výsledek hlasování. To je jedna věc, to je ta obsahová stránka, že jsme řekli, ano, zohledníme to. A když se podíváme na kompromisní pozměňovací návrhy, tak se tam objevuje celá řada z toho, co nám sdělili jednotlivé výbory. Ale já na tomto místě prostě nemám možnost volby, protože náš jednací řád říká v odstavci 49, že odpovědný výbor, a to jsme my, hlasuje o stanoviscích výboru. Tečka. A proto jsou ty odstavce, které nejsou pokryty kompromisními návrhy, tyto odstavce jsou ještě uvedeny znovu v našem hlasovacím seznamu. Pokud s tím eh, budou kolegové souhlasit, tak jistě můžeme hlasování trochu urychlit tím, že řekneme, že vždy, kdy Existuje, bude existovat několik návrhů jednoho výboru, takže budeme hlasovat unblock, ale jinak musím postupovat přesně tak, jak to máme zaznamenáno v našem hlasovacím seznamu. Dříve než přijdu k tomu, abych vám sdělila ty další technické záležitosti, tak si ještě říci, že jsem zapomněla na jednu věc. Každý člen, který je oprávněný hlasovat, Chci se zeptat, má každý ten člen, který je hlasovat sebou svou hlasovací kartu? Vidím, že tady nikdo ne, rychle nevyskočil a nezoufá si, že jej zapomněl, takže to je dobré znamení. A nyní bych vás tedy poprosila, abychom si to proskoušeli uděláme si takové jakési zkušební první hlasování. Například hlasujeme o tom, zda výbor Sura odvedl dobrou práci. Ano, ne, zdrželi se. Prosím. Já hlasovat nebudu. Je. Na? No? Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasování u konce. No, to je dobrý výsledek. Máme zde 51 oprávněných členů, hlasovalo ale pouze 48 členů, 33 z toho je mínění, že jsme obdvedli dobrou práci, jeden člen či jedna členka má pocit, že ne, a 14 členů se ještě nerozhodlo, ale pravděpodobně se rozhodnout, že jsme provedli dobrou práci, až když skončíme naše dnešní hlasování. Takže jsme zjistili, že to funguje. Právě jsem viděla, že hlasovalo 51 členů, ale my máme pouze 50 členů. Takže třeba zjistit, kdo hlasoval s jedním hlasem navíc, která skupina. Ah ja, okay. Trotzdem nur, was ich 19. Ah, okay, okay, alles klar. Okay, gut, gut, gut. So. Also, <laughs> Ant Elliot, genau. Takže pravděpodobně jsme to vyřešili a ještě několik technických sdělení. Veškeré pozměňovací návrhy jsou k dispozici ve všech jazykových verzích. Tak to z toho vycházím, že to rovněž všichni tak to měli k dispozici. Kompromisní pozměňovací návrhy jsou, podle toho, jak jsme se dohodli, všechny k dispozici v angličtině. Hlasovací seznamy tedy hlasovací seznam byl zaslán všem členům a rovněž také politickým skupinám, tak, že tedy politické skupiny mohly učinit své vlastní poznámky ke všem pozměňovacím návrhům. U kompromisních pozměňovacích návrhů, pokud tedy jsou, tak je tam zcela jasně označeno, že jsou to ty kompromisy, které navrhuje pan Spravedaj a že o těchto tedy, o kompromisech pana Spravedaj, se hlasuje na prvním místě. Veškeré ostatní požadavky musím odmítnout, to je náš jednací řád, je to článek 160. Takže ještě jednou, co se týče kompromisu, tak vždy budeme hlasovat o kompromisu zpravodaje. Pokud bude přijat, pokud tedy zjistíme, že tímto způsobem je celá řada eh, pozměňovacích návrhů nerelevantních, protože byly pokryty kompromisem, tak to bude takto rozhodnuto. Pak máme ještě několik zádostí v tom smyslu, že chceme mít některé pozměňovací návrhy nebo jejich části jako doplňky. Toto je možné je. A je to také takto označeno na hlasovacím seznamu. Nemůže tedy dojít k tomu, že bychom někde postrádali potřebné informace. Pak se máme dvě žádosti o ústní pozměňovací návrhy. Ty potom budou e, změněny tady v okamžik, až to přijde na řadu, ale i e, když se podíváte do hlasovacího seznamu, máte je tam také vytištěny. Takže nejsou k dispozici pouze v ústní podobě. Já doufám, že jsem zmínila vše, co bylo potřeba zmínit. A nyní začneme s vlastním hlasováním. Prosím, vezměte si do ruky hlasovací seznam, či, nebo si ho položte před sebe na stůl. A nejdříve budeme muset hlasovat o názvu. Je to pozměňovací návrh číslo 1. myslím si, že budeme moc, moci hlasovat pomocí zvednutí ruky. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Většina. Zdrželi se? Nyní se dostáváme k první části. A je to kompromis číslo čtyři. Kdo je pro? Kompromis 4. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Jeden hlas proti, takže schváleno. A dostáváme se ke kompromisu číslo 5. Kdo je pro kompromis číslo 5? Kdo je proti? Tři hlasy proti. Kdo se zdržel? Takže tři hlasy proti, dva členové se zdrželi, je to schváleno. Pak máme jako doplnění pozměňovací návrh číslo 80. Kdo je pro? To číslo 80. Kdo je proti? Nikdo nepozvedl ruku, když, jsme se, když jsem se ptal na to, kdo je pro. A kdo se zdržel? Tímto to bylo zamítnuto. Dostáváme se na druhou stránku a máme tam pozměňovací návrh číslo 86. Kdo je pro? Osm hlasů pro. Kdo je proti? Více než osm. Kdo se zdržel? Nikdo. Návrh číslo 87, kdo je pro? To je více členů, takže si myslím, že to i hned elektronicky ověříme, abychom nestráceli čas. Prosím, hlasujte. Die S&D hat ein SAD má o jednoho člena navíc. Já jsem nehlasovala. Zavírám hlasování. Tedy 24 hlasů pro, 23 hlasů proti, jeden se zdržel, bylo to tedy schváleno. A dostáváme se k poznací náhodu číslo 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Opět to elektronicky ověříme. Končím hlasování ale ECR má o jednoho navíc. Dobrá. Končím hlasování. 23 hlasů pro, 22 hlasů proti, 2 se zdrželi. To jsou opravdu těsné většiny. Takže nyní opět a znovu rovnou elektronicky hlasujeme číslo 89. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. 14 pro, 31 proti, 2 se zdrželi, takže je to zamítnuto. A dostáváme se k kompromisu číslo 6. Kdo je pro kompromis číslo 6? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Také nikdo? Bylo to tedy jednomyslně takto. Přijato. A dostáváme se k čísle 99. Yeah, it's covered by compromise nine. and and yeah. Also es ist natürlich. Pokud schválíme devítku a 34, tak je to vlastně pokryto, ale vlastně v současném okamžiku to ještě nevíme. Takže hlasujeme. Návrh 99. Pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis číslo 7. Kdo je proti? Nikdo? Kdo se zdržel? Také nikdo? Bylo to jednomyslně přijato. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Ano, je to jasná většina. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dále. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasná většina, takže zamítnuto. A nyní kompromis číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo? Kdo se zdržel? Jednomyslně přijato. A my jsme u kompromisu číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden člen se zdržel, takže to bylo schváleno. A nyní jsme u čísla 111. Týká se to odstavce 5. Kdo je pro návrh číslo 111? 2. Kdo je proti? Více než dva. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 113. Proti? Zdrželi se? Nikdo. Velkou většinou zamítnuto. 112. Šest. Kdo je proti? Více než šest. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 114. to poněkud nepřehledné. Kdo je proti? Elektronicky ověříme. 114 elektronicky. Abstimmung geschlossen. Končím hlasování. 18 pro, 28 proti. Není to tak těsné, ale vypadá to pro mě vždy tak nepřehledně. Takže zamítnu to. 115. Šest. Kde proti? Více než šest. Zdrželi se? Dva. Zamítnu to. 117. 2. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 117. 2. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 118. 2. 3, opravila se paní předsedkyně. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 119. Kdo je pro? 6. Kdo je proti? Více než 6. Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní výbor FAM. Jedna a dvě. Můžeme o nich hlasovat společně? Ano, dobrá. Takže hlasujeme společně. Kdo je pro? Ne? Takže eh, fám jedna. Kdo je pro? Šest. Kdo je proti? Více než šest. Zdrželi se? Nikdo. Takže je to zamítnuto. fám dvě. Dva pro, kde proti? Více než dva. Zdrželi se? Zamítnuto. 120. Kdo je pro? Dva. Kdo je proti? Více než dva. Zdrželi se? Nikdo. Zamítnuto. 121. Kdo je pro? 6. Kdo je proti? Více než 6. Zdrželi se? 122. Kdo je pro? 5, 6. Kdo je proti? Více než 6. Zdrželi se? 123. No, Promiňte, je to identické. Takže 124. 2. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 125. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 126. 2. Kdo je proti? Všichni ostatní. Zdrželi se? Zamítnuto. 127. Jurgena, já vidím vždycky dva. Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden hlas proti. Zdrželi se? Nikdo. Schváleno. Kompromis číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Pět. Máme pět hlasů proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 139. Elektronicky to ověříme. Takže ještě jednou 139 elektronické hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 29 proti. Já nechápu, proč se mám tak špatný přehled od předsednického stolu. Musím říct, že obdivuji prezident, předsedy EPP, kteří předsedy parlamentu, kteří vždy to vidí, kteří to vždy vidí ze zhora z předsednického stolu. 140 Elektronicky to ověříme. Končím hlasování. 25 pro, 21 proti. Schváleno. Kompromis číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? čtyři hlasy proti, zdrželi se, schváleno. Sto padesát jedna. Kdo je pro? Jeden. Kdo je proti? Více. Zdrželi se? Zamítnuto. 152. Dva, kdo je proti? Více? Zdrželi se? Zamítnuto. 153. Kdo je pro? 6. Kdo je proti? Více než 6. Zdrželi se? Zamítnuto. 154. Kdo je proti? Většina. Zdrželi se? Nikdo. Zamítnuto. 155. Kdo je pro? 3. Kdo je proti? Více než 3. Zdrželi se? Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Elektronicky to. Abstimmung geschlossen. Končím hlasování. 23 hlasů pro, 24 proti, jeden se zdržel, je to tedy zamítnuto. 157. Kdo je pro? Opět to i hned elektronicky ověříme. Uzavírám hlasování. 27 hlasů pro, 19 proti, nikdo se nezdržel. Je to tedy schváleno. 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Více než 6. Zdrželi se? Zamítnuto. 160. Kdo je pro? 8, 9, kde je proti? Více než 9? Zdrželi se? Zamítnu to. 161. Kde je proti? Zdrželi se? Zamítnu to. 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 162. Ano, Jamesy? Já stahuji pozměňovací návrh. Je to 165, pokud vím. Ano, a já ho stahuji. Una 162. 162. Kdo je pro? 3. Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Více, takže zamítnuto. 165, jak jsme právě slyšeli, je stažen. A nyní kompromis číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 167. Jeden. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 173. Kdo je pro? 173. Kdo je proti? Více. Takže je to zamítnuto. 172. Kdo je proti? Více. Zdrželi se? Nikdo. Zamítnuto. 174, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo není proti. Schváleno. Kompromis číslo 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden hlas proti. Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden hlas proti. Zdrželi se? Schváleno. A nyní NV 8 a 9. Můžeme o nich hlasovat společně? Ne, dobrá, takže budeme hlasovat jednotlivě. NV číslo 8, kdo je pro? Sedm členů, kdo je proti? Více než sedm členů. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Envy číslo 9. Kdo je pro? dva, Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Máme problém s anglickým tlumočením. Já mám svůj mikrofon zapnutý. Takže ještě jednou kompromis číslo 18. Kdo je proti? Jeden. Zdrželi se? Schváleno. 197. Jako doplněk, ano, ano jako doplnění. Takže hlasujeme elektronicky. Closed. Končím hlasování. 25 pro, 20 proti, jeden hlas se zdržel. 197, 201. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden člen se zdržel, jeden hlas proti. Opět jsou zde problémy s tlumočením do angličtiny. Je to pouze problém s angličtinou, ptá se, ptá se paní předsedkyně. OK. So, so it, it's uh, not adopted. Takže to není schváleno. Funguje to znovu? Máme tlumočení do angličtiny? Ne? Dobrá. 202. Takže zdá se, že to opět funguje. Ještě jednou 202. Kdo je pro 202? 4. Kdo je proti? Více než 4. Budeš muset si zajít ke Kadeřníkovi. 205. 2. Bude proti? Více než dva. Kdo se zdržel? Nikdo. Zamítnuto. 206. Kdo je pro? Promiňte, říká paní předsedkyně, kdo je pro? 206. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 207. Kdo je pro? Kdo je proti? Jednomyslně proti. Takže je to zamítnuto. Kompromis číslo 19. Kdo je pro? Kdo je proti? 4 čtyři hlasy proti. Zdrželi se? Nikdo. Schváleno. Další stránka. 214. Návrh číslo 214. Kdo je pro? Tři. Tři hlasy pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Jeden hlas proti, jeden člen se zdržel. Schváleno. Kompromis číslo 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Jeden hlas proti. Je to schváleno. Číslo 231. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Čtyři hlasy proti. Zdrželi se? Zamítnuto. A promiňte, říká paní předsedkyně, schváleno. 235. Poznávací návrh číslo 235. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 24. Kdo je pro? Proti? Jeden hlas proti. Zdrželi se? Nikdo. Schváleno. ITRE číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 245. Kdo je pro? 3 hlasy pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Zbytek, takže je to zamítnuto. 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 247. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Několika málo hlasy proti. Schváleno. 252 pro. Kde proti? Většina. Zdrželi se? Zamítnuto. 251. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 253. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. NV12. Kdo je pro? 6 hlasů pro, kdo je proti? většina, takže zamítnuto. Promiňte, zdrželi se ještě? Zamítnuto. Kompromis číslo 26. Pro? Proti? Jeden hlas proti. Zdrželi se? Nikdo. Je to schváleno. 256. Kdo je pro? Čtyři jsou pro. Kdo je proti? zbytek a kdo se zdržel? Nikdo. 257. Kdo je pro? Tři hlasy pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 261. Kdo je pro? Šest hlasů pro. Kdo je proti? Všichni ostatní. Zdrželi se? Nikdo. to. 262. An? Ža- eh, stavujeme žádost o oddělené hlasování. Já? Chci říci, pokud eh, bychom schválili 260, tak bychom to přesunuli do 17b. Můžete se na to podívat z technického hlediska, aby to bylo možné. Ano, uvidíme, kam to půjde lépe. 262. Takže 262, kde je pro? Kdo je proti? Dva hlasy proti. Zdrželi se? Nikdo. Schváleno. 263. Kdo je pro? Tři hlasy pro, kdo je proti? Zbytek výboru, kdo se zdržel? Nikdo. A nyní eh, pozměňovací návrhy výboru Envy. Můžeme vzít všechny dohromady, souhlasíte? Dobrá. Takže Envy 21 až 24, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo. Schváleno. Další strana. 270. Pozměňovací návrh číslo 270 pro. Proti. Zbytek. Zdrželi se? Zamítnuto. 271, kdo je pro, proti, všichni. Zamítnuto. 273. Kdo je proti? Kdo je proti? Protože v... nyní hlasujeme o tom, kdo je proti proti návrhu číslo 273. Prosím, zvedněte ruku. Dobrá, zamítnuto. 274, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Strželi se? Na to se ještě také musím zeptat. Dobré. 275, kdo je pro? Jeden hlas proti. Všichni ostatní. Zdrželi se? Nikdo. Zamítnuto. 277. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 276. Kdo je pro? Dva. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 278. Dva hlasy pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 279. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 280. Kdo je pro? Šest hlasů pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 281. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 282 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 283 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 284 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 285. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 287. Kdo je pro? Ček, ja elek... Budete mu, budeme to muset elektronicky ověřit, prosím. 287 elektronické hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 25 hlasů pro, 22 hlasů Proti? Schváleno. 289. Kdo je pro? 6 hlasů pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 28. Pro? Proti? Dva hlasy proti. Zdrželi se? Nikdo se nezdržel. Schváleno. 295. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 29. Kdo je pro? Proti? Jeden, dva hlasy proti? Zdrželi se? Schváleno. 302. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 314. Kdo je pro? Je to číslo 314. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 317. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 318 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 319 pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 320, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 321. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 322. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 323. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 324. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 316 pro. 6 hlasů proti. Zbytek výboru. Zdrželi se? Zamítnuto. Ano. Mám ještě jednu, jednu technickou připomínku. Domníváme se, že text původního odstavce, odstavce 34, je v rozporu s kompromisem 99. Pokud budeme, odhlasujeme náš pozměňovací návrh a e, ten bude schválen, tak není problém, ale s původním textem by byl, protože v odstavci 34 je vztah mezi finančním um, mechanismem, stabilizačním mechanismem a hovoříme o vztahu mezi tím stropem a ročním eh, rozpočtem, což je opak toho, co je v odstavci 99, kde hovoříme o tom stropu MFF. Ehm, Takže to jsou dvě různé věci a budeme se muset rozhodnout, co je správně. Pokud ale projde náš pozměňovací návrh, tak to není žádný problém. Je to kompromis číslo 99? ne. je to kompromis číslo 99? Ale kompromis 99, myslím, že budeme hlasovat pro, že projde, takže ten nahradí celý odstavec 34. Nebo ne? Tedy pokud by tomu mělo být takto, tak to ještě ověříme pokud to takto, odpovídá. Já obvykle souhlasím s Goranem, ale v této chvíli mu nerozumím, protože tady hovoříme o stávající situaci, zatímco v 99. je, co si přejeme do budoucna. Čili mezi nimi je rozdíl. A proto to nepodporujeme. Dobrá, budeme nyní o tom hlasovat tak, jak to máme v hlasovacím seznamu a poté se na to ještě pořádně podíváme a budeme to moci ještě technicky vylepšit, pokud bude potřeba takovéhoto vylepšení. Poslanecí návrh 326. Kdo je pro? Proti? Budeme to muset ověřit. Ale mám pocit, že je to spíše zamítnuto, ale prosím, ověříme. Geschlossen. Končím hlasování. 21 pro, 26 proti. Nikdo se nezdržel. Dvacet jedna, dvacet šest a nula. Tři, dva, sedm. Kdo je pro tento pozměňovací návrh číslo 327? Sedm členů. Kdo je proti? zdrželi se, zamítnu. Kompromis číslo 31, kdo je pro? Proti? Čtyři. Wer enthält sich? Zdrželi se? Schváleno. Poslanecí návrh 3, 3, 3. 333. Kdo je pro? 6 hlasů pro, kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 32. Kdo je pro? Proti? Tři. Zdrželi se? Jeden hlas se zdržel, takže to schváleno. Kompromis číslo 33. Kdo je pro? Proti? Jeden. Dva hlasy proti. Zdrželi se? Schváleno. 344. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. FAM číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 348, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 16a, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 34, kdo je pro, proti, jeden hlas proti, zdrželi se, jeden hlas zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 347, je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 358, je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 359. Kdo je pro? Šest hlasů pro. Osm hlasů pro. Kdo je proti? Zbytek. Zdrželi se? Zamítnuto. 360. Kdo je pro? sedm hlasů. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden hlas proti. Zdrželi se? Schváleno. A dále se dostáváme číslu 376. Kdo je pro? bude proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 38. Kdo je pro? bude proti? Zdrželi se? Schváleno. A je to oddělené hlasování, první část. Pak zde máme ještě druhou část. Kdo je pro první část? Kdo je proti první části? Zdržel se? První část byla schválena. Druhá část. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti druhé části? Druhá část byla zamítnuta. Jednoznačně, ano. Kompromis číslo 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden člen se zdržel, takže to schváleno. Kompromis číslo 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Jeden člen se zdržel, je to schváleno. Pozměňovací návrh 405. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňující návrh 406. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní se dostáváme. ITRE, jsou to čtyři návrhy, můžeme hlasovat unblock? Dobrá. Takže ITRE 22, 23, 24 a 25, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Čtyři hlasy. Pět hlasů proti. Zdrželi se. Schváleno. Kommen wir zu Änderungsantrag 400. Dostáváme se k číslu 421. Kdo je pro? Dva proti. To je víc než dva. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 422. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 43 pro, proti. To byl jeden, kdo se zdržel. Přijato. Posměvací návrhy 431, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 432, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka kulturního výboru pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička kulturního výboru pro, proti, zamítnuto, zdržel se, ano, ještě, tak dobře, zamítnuto, ženský číslo 7, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 435 a tady jde jenom o e, slova do, dodatek sače z Roma. Kdo je pro? Proti? Já si myslím, že je to přijato. Prověříme, ale elektronicky. Takže prosím. Končím hlasování. 25 pro, 22 proti, jeden se zdržel, takže přijato. Ženský výbor 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 444 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 445 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 447 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 448 pro, pardon, ty jsou identické, 449 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kulturní 8 až 11. Ne, dobře, takže po, jedno, po jednom. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kult 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9, eh, eh, kult 11 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 45, kde pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Agri 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 461 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pardon, přijato. E, 460 jsem byla jsem tak rozjetá, no, dobře. Ne, ne, já to zvládnu, nebojte se. 467 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 47, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 7, 8, 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 47a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47b, kdo je pro? A prověříme za chvíli, ano, prověříme, takže teď eh, zahajuji hlasování. Reciprocita. Končím hlasování. 21 pro, 25 proti, zdržel se jeden, zamítnuto. 462, to je split vote. Část jedna, kdo je pro? Kdo je proti? To prověříme elektronicky, to je příliš těsné, myslím, že jsme to schválili a nevím. Takže prosím, část jedna elektronicky. Končím hlasování. 25 pro 23 proti. Nikdo se nezdržel, takže přijato těsnou většinou. Druhá část je pro. Proti? Přijato. Tak a teď 490. A sice pouze druhá část. Kdo je pro? Druhá část 490. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 486. je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 488 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 480, pardon, 98, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 491 a 492 jsou identické. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 493, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 494 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 495 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 496, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 497 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 498 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 499, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 500 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 501 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 502 pro, jeden, ne, dva, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní Agri 11 až 13, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 3, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 505 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 48 pro, proti, 3, zdrželi se, přijato. 510 a druhá část je jako doplnění. 510 s doplněním druhé části pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 512 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 a 17 agri. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14. Ženský výbor pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 48a. Kdo je pro? Proti? Jedna. Zdrželi se? Přijato. A nyní 515 jako přídavek. Pro? Tak budeme hlasovat elektronicky. To je na půl. Takže 515 jako přídavek. Hlasujte. Končím hlasování. 23 pro 25 proti zamítnuto. Takže 516, také přídavek. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 520 pro?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 No, tak eh, někteří skutečně nezvedli tu ruku pořádně a si budou naveni. Takže elektronicky, ať máme jistotu. Takže ITRE 13 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Ano, takže tady opravdu eh, lidovci, kdyby tady budou muset zvedat lépe ruce. Takže 17 pro 31 proti zamítnuto. 10 a 11 od Envy, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 50 pro, proti,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 538 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV 13, 14, 15, kdo je pro? 4 proti. Všichni ostatní. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 51. Kdo je pro? Proti. No, něco málo je tady proti. Kdo se zdržel? Přijato. 548. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 549. Kdo je pro? Proti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 Eh, zamítnuto. 552, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 553, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 554, kdo je pro, proti, proti, Kdo je proti? Dobře, dobře, já jsem tady chtěla trošičku povzbudit lidovce. Kdo se zdržuje? Zamítnu to. 555. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se to. Dvoj, pardon, Envy 3 až 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV 16 až 19. Cože? A tak to musíme z každý zvlášť. Takže 16. Kde pro? proti, drželi se zamítnuto. 17, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 559, do je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 53. To je pro. Proti? Jedna. Kdo je proti? Ne, eh, kdo se zdržel? Přijato. 571. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 573. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 54. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Ne, kdo je proti, pardon. Kdo se zdržel nyní? Přijato. Kompromis 44a. Ano, 54 a kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 141, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 55. Pro proti, zdrželi se, přijato. Pětset osmdesát čtyři, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prosím. Děkuji, Juta. Já jsem jenom žádal abychom eh, hlasovali 595 od socialistů, protože my jsme nyní eh, schválili kompromis 55 a tento návrh socialistů říká, zdůrazňuje, že ten eh, peníze by měly prioritně jít na projekty založené na obnovitelných zdrojích, čili tam je ta priorita, čili ten kompromis, ta infrastruktura pro všechno možné a tento pozměňovací návrh eh, eh, k tomu něco přidává a sice prioritu pro obnovitelné zdroje, čili bychom rádi hlasovali tady o tomto pozměňovacím návrhu. So leid es mir tut. Ich... Jakkoliv je mi to velice líto, já si myslím, že nemůžeme to není v souladu s našimi pravidly, které jsme si sami stanovili. A tady nehovořím jenom o jednacím řádu. Když se podíváte na ten kompromis, tak tam je jasně řečeno, jaké jsou naše priority a my nemůžeme do toho vpisovat ještě další prioritu. Jakoliv by to tady, nebo tak, jak je to zde napsáno, není možné to tam přilepit. To prostě nejde, věřte mi. Jestliže bychom v této chvíli na tomto místě eh, prostě rozmělnili eh, náš eh, hlasovací seznam, no tak to bychom potom se dostali do potíží na dalších místech. Já vím, že mnozí chtějí mít obnovitelné zdroje zdůrazněny, ale my toto prostě musíme nechat až na plénu. Potom, jestliže a to někdo požádá, tak to můžeme sformulovat ještě jednou znovu a můžeme s tím ještě hýbat, ale takhle to nejde. Takhle to v žádném případě není možné. To už máme prostě pokryto, hotovo. Promiňte, paní e, předsedkyně, já nesouhlasím. Já bych vám velice rád věřil, ale toto je politický úsudek, zda je nebo není toto priorita. Když si přečtete kompromis číslo 55, tak tam nejsou žádné priority. To je prostě výčet, eh, který spadá pod energetickou infrastrukturu. A tento pozměňovací návrh tam dává tu prioritu, pokud možno pro eh, obnovitelné zdroje. Takže to by byl eh, přílepek. Ale já v tomto případě je mi líto, ale opravdu nesouhlasím a opravdu vás prosím, naléhavě, abychom o tom hlasovali zvlášť. Also, ich bin nicht überzeugt. Nepřesvědčil jste mě. A e, prostě není to ani e, vlastně první, poprvé, kdyby se zabývala touto věcí. Já samozřejmě to mohu nechat e, na rozhodnutí výboru. Chceme o tom hlasovat? Ano nebo ne? Also, es geht jetzt nur, nein, nein, nein, nein, es geht jetzt... Ne, ne, ne, moment. Nejde o to, že bychom chtěli eh, prioritizovat eh, obnovitelné zdroje, ale jde o to, jestli připustíme, abychom pozměňovací návrh eh, Eh, socialistů, abychom něm hlasovali. Já si myslím, že bychom neměli, ale bude záležet na výboru. Výbor, prosím, neď, neď mi dneska, neď mi teď řekne, zda máme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu ano nebo ne. Jedná se pouze o tom, jestli chceme o tomto konkrétním návrhu hlasovat. Kdo je pro, kdo říká ano. Eh, víte, co uděláme to elektronicky. Kdo tedy chce hlasovat o socialistickém návrhu. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Většina výboru říká ne, nebudeme o tomto návrhu hlasovat ani jako doplnění. Já ještě jednou říkám, že a Joran to konec konců ví, e, já jsem celým srdcem pro obnovitelné zdroje, ale v tomto případě domnívám se, že to technicky není možné, takže můžeme to tam nějak dobastlit na plénu. Kompromis 56, to je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Eh, dopravní výbor jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 598, kdo je pro, proti, zamítnuto. Eh, dopravní výbor dvojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 583 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, dopravní výbor devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 607 ne pro, proti, Já bych řekla, že je to přijato. Tak jo, přijato. Kompromis 57. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 618 jako přídavek. Byli jsme v finále, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Dopravní výbor 12 až 19, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 619, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 58, to je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. A já to řeknu hned rovnou. Posměňovací návrh 627 P to též jako 595. Takže tu diskusi nechci absolvovat znovu. Takže eh, dopravní výbor 21 až 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 628, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh, ne, pardon, dopravní 31 ne, tak ten odpadl, takže kompromis 59. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 631, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 632, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 633 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 635 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 60, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 652, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 679. 679. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Regi 19, je pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 64, to je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Regionální výbor 6, to je pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Číslo 694 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 695, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Pozměňovací návrh 704 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 705 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ženy 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 709, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. číslo 721, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 724, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 723, ale pouze druhá část, poněvadž první už máme. Kdo je tedy pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 69. Je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Regi 15 a 17, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 744 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď kompromis 70 a Budeme rovnou hlasovat elektronicky, prosím. SOD hat ein zu viel. Přebývá nám jeden socialista. Jetzt hat die EVP. Teď nám přebývá jeden lidovec, dva lidovci. Jetzt stimmt's, wir schließen die Abstimmung. Teď je to v pořádku, za, eh, Ukončuji hlasování a máme 30 pro, 15 proti, 2 se zdrželi. Pozměňovací návrh, kompromisní číslo 70 je přijat. Tak. Antrach, numero 1. Kompromis 71. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 756. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Regi 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 72 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 758, že pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 73, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 768 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 769 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 74 pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 777 jde pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. A, a já myslím, že ano, tady, tady skutečně eh, příliš toho intenzivně neukazujeme. Zamítnuto. 778. Jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 779 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 12 až 24. Můžeme to vzít najednou, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Kompromis 77, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 788 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 79 pro, proti, zdrželi se, přijato, kromě zelených. Ženy 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. Kompromis 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh 807. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 808. Kdo je pro? a ty jsou identické, takže nic. 809, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď eh, musíme všem samozřejmě hlasovat o kompromisu, to, to je jasné. 81, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní musíme prohlasovat řadu pozměňovacích návrhů. Takže 811 druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 814, to je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 815. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 819 pro, proti, zdrželi se, 8, eh, odmítnuto. 818 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 816 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 817 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 820, kdo je pro, ten je stažen, takže nevadí, nevadí. Tak půjdeme na 865. Pro, proti, přijato, zdrželi se, přijato. Kompromis 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 až 27, to je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 84 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 847. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 849. Kdo je pro? 6. Proti? Všichni ostatní. Zdrželi se? Zamítnuto. 99, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ne, vážně je to tak. 850. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. DV 6 až 31. Kdo je pro? Proti. Dobře, tak jenom do 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu to. 9.31. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu to. 9.32. Číslo 851, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 852 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 853, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 854, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 855, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 856, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 921, 923, pardon, je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. DV15, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 85, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pardon, přijato. 842, kdo je pro, proti, zdrželi se, to musím zkontrolovat. Ale asi je to prostě tím, že pořádně nezvedáte ruce. Takže 842. Myslím, že je to zamítnuto, ale uvidíme. Končím hlasování. 25 pro 22 proti, nikdo se nezdržel. Schváleno. 857, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 858, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 859, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 860 pro. Proti. Přijato. To je přijato. To je stejná většina jako předtím. Přijato. Ano, přijato. 921 až 29. Kurs, 21 bis 28. Dobře, tak 21 až 28 pouze. Wer ist dagegen? Wer... Proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 929. Kde pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 86. Kde pro? Proti? zdrželi se, přijato 863 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 879 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 87 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 88, jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 878 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 89 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní číslo 882 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pak tady máme 800 44, poslední část jako přídavek. Ještě jednou 844 jako doplněk poslední části pro. Proti. Přijato. No, prověříme. Prověříme, prosím. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Abstimmung geschlossen. Končím hlasování. 26 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel. Přijato. 9-7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní. 885. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 91. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 897, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 9.16. 16 Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní číslo 898, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 93. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. Nyní číslo 907. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 905. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 908 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 906 pro? No, takže elektronicky, ať máme jistotu. PPE hat ein zu viel. Přebývá jeden lidovec. Jetzt geht's, jetzt geht's. V pořádku. Schließen. Končím hlasování. 22 pro 21, proti 3 se zdrželi tak jsem ráda, že jsem to nechala prověřit. 909. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to. Dopravní 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to. Kompromis 101. Kdo je pro? Proti? To je 8 proti. Zdrželi se? Jeden. Přijato. Příští strana. Kompromis 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 95, kdo je pro? Proti? Tedy, no, kdo se zdržel, ptá se paní předsedkyně. Takže ne, kdo je proti? Přijato. Nyní kompromis 96, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis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 Zamítnuto 938, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 99, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní číslo 951, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 100, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 953 pro, proti, zdrželi se, Elektronicky prověříme závěr hlasování. Já myslím, že to bylo přijato, ale musíme to prověřit. Opět přebývá jeden lidovec. V pořádku. Končím hlasování. 24 24 pro 22 proti. Nikdo se nezdržel. Takže jsem viděla dobře. 954, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Můžeme prověřit, ale myslím, že to bylo jasné. Cože? Gut, also. Ja, ja, ja, wir checken, wir checken. Abstimmung geschlossen. Končím hlasování. 23 pro, 21 proti. A je to prostě tak, jak jsem řekla. Ja, ich sag mal, von mir aus gesehen, die linke Hälfte zeigt immer schön auf bei allem. To, ti, ti nalevo, tak jak je vidím já z mého pohledu, eh, hlasují pěkně. Ta pravice je nějaká unavená. Tak, nyní eh, 970 pro, proti, zdrželi se, zamítnutou. 971, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 102. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Posměrcí návrh 977, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 103, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 104, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 993 až 95. Ty jsou identické. Kdo je pro? Není jich mnoho. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 996 to je pro. Elektronicky prověříme je to poněkud neprůhledné, takže 996 elektronicky ověřujeme. Schließen. Končím hlasování. No. Dobrá, bylo to zamítnuto. Kompromis 105. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Das, das müssen wir, 1017, ah ja, okay. Änderungsantrag 1017. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1018. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 106 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 107. V poslední verzi zpravodaje, kde je pro, všichni to máme k dispozici. Kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 1028, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1029, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1030, kdo je proti, kdo je pro. Jednou si prostě ten pořádek převrátíme. Takže zamítnuto, zamítnuto. 1031, kde je pro? Kde je proti? Co prosím? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1032, kde je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. kompromis 108. 108. je pro? je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 110a, kde pro? Kde proti? Elektronicky ověříme, prosím. Tady 110a, kompromis. Ja, ja, das ist uh, unser Eigenmittelsystem, was... Ano, je to systém vlastních zdrojů. A nemělo to být znovu zachráněno. Končím hlasování. 22 pro, 26 proti, nikdo se nezdržel. Takže je to pryč. A nyní kompromis 111. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 1080, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní přichází ora, ústně pozměňovací návrh, který se týká odstavce Je to ústní pozměňovací návrh, který máme na konci tohoto odstavce. Máme takže dispozici i písemně, kde je pro. Elektronicky to ověříme. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, který se týká odstavce 118? Končím hlasování. 19 pro, 29 proti, nikdo se nezdržel. A nyní pozměňovací návrh 1084. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 1089. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1090 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1092 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní jsme více či méně prošli naší zprávou a nyní se dostáváme k poznámkám. Takže se všichni zhluboka nadechneme, než budeme muset asi jen, budeme muset jednotlivě eh, hlasovat o všech odrážkách, nebo jako unblock, nevím. Takže pozměnací návrh číslo dva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo tři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 9. Pro? 9. Kdo je proti? Tedy zamítnuto. Myslím si, že to nepotřebujeme ověřovat. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Číslo 11. Pro? Proti? Schváleno. Dobrá, můžeme to klidně ověřit. Prosím, číslo 11. Elektronicky ověřujeme. Gut. Ja. Schließe. Končím hlasování. A 23 pro, 25 proti. Takže myslím si, že do budoucna budeme pořád ověřovat, co to platí. Číslo 12. Kde pro? Ověříme. Ověříme. Končím hlasování. 23 pro, 25 proti. Číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? Promiňte, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní číslo 20. 6. Pozměňovací návrh čísla 26. Kde pro? Myslím si, že to bude těsné, takže to elektronicky ověříme. Číslo 26 elektronicky ověřujeme. Končím hlasování. 25 pro, 23 proti. Takže teď tentokrát to bylo opačně, takže schváleno. Poznací návrh číslo 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní se dostáváme k návrhu číslo 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A číslo 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže chcete ověřit 32, dobrá, takže ověříme. Končím hlasování. 32 ku 20, promiňte, 23 ku 25, takže je to bohužel zamítnuto. A nyní návrh číslo 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. FAM B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis číslo 3a. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Poslanecí návrh číslo 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyřicet osm. Číslo 48 pro. Odpadá. Dobrá, takže odpadá. Číslo 49 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A poslední stránka. Poznací návrh číslo 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 54. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 58, kde pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 56, kde pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, je to portaž. Ten odpadá kvůli číslu 58, 60 také, 60 také odpadá, takže jsme u FAM C. FAM C, kde je pro? Proti Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A až D. Nebo chce někdo hlasovat odděleně o D? Ne, takže hlasujeme společně A až D. Pro? Tři. Proti? zbytek. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování. Tak, jak jsme pozměnili zprávu, hlasujeme tedy o pozměněné podobě našeho textu, podobě pozměněné hlasovacími návrhy, o kterých jsme právě hlasovali. Elektronisch Abstimmung bitte. Elektronicky hlasujeme a hlasování je tímto zahájeno. Máme zde dostatek členů se skupiny SAD. Was, wie mache ich das denn jetzt? Jetzt ist gut. Wir haben immer noch zu viele S&D und zu viele PPE. Ein EV. O jednoho člena EPP navíc a o jednoho člena SAD navíc. Stále nám přebývá jeden z SAD. To nám ještě chybělo. Takže nyní je to v pořádku. Tímto končím hlasování. 39 pro, 5 proti, 4 se zdrželi hlasování, takže blahopřeji. Milé kolegyně a milí kolegové, vš děkuji všem, kteří vydrželi až do konce a děkuji nejenom za hlasování, ale také za obrovskou práci. A přeji vám krátký, krásný zbytek dne.